Jejší využívání pouze hovoříme o těch případech, kdy vstoupí v platnost a budou platit jednotná pravidla pro úplně všechny v Evropě. Děkuji, říká pan předseda, končím diskuzi a hlasování proběhne zítra v poledne. Dostáváme se k dalšímu bodu na proklání jednání, což je otázka k ústnímu zodpovězení ohledně strategie vnitřní bezpečnosti EU. Máme tady výbor Eh, předsedou výboru pro občanské svobody, eh, spravedlnost a vnitřní věci. Vítám tady pana komisaře eh, pro občanské svobody, spravedlnost a Autorem otázky je pan López Algilar, který má pět minut, aby představil svou otázku. Děkuji. Měli bychom dnes hovořit o vnitřní bezpečnosti, o této strategii, která byla schválena eh, za španělského předsednictví v roce 2010. Tehdy byly stanoveny hlavní úkoly, hlavní hrozby, které by se měly řešit v rámci vnitřní bezpečnosti. Tato strategie je eh, samozřejmě klíčovou součástí Stockholmského programu pro oblast spravedlnosti a vnitra, vychází z příslušného článku Lisabonské smlouvy je to oblast, kde by Evropská unie nově měla přinášet přidanou hodnotu. Je o jaké cíle jde? O narušení mezinárodních trestných eh, sítí, prevenci terorismu, zvýšení bezpečnosti pro občany, zajištění lepšího řízení hranic a zvýšení odolnosti proti přírodním katastrofám. Myslím, že je zcela zevné, že svět se mění. V poslední době od roku 2010 se změnil zásadně, objevily se nové hrozby, které si žádají reakci eh, politické povahy a trochu odlišnou, než se předpokládalo a proto Evropská eh, komise eh, začala jednat s Europolem na která, který v tuto chvíli um, koordinuje protiteroristickou politiku EU ohledně posledních hrozbách v oblasti terorismu. My jsme, my jsme vedli také eh, diskuzi s ředitelem Europolu. Hovořili jsme o zprávě, o závažné a organizované trestné činnosti, o hrozbách v této oblasti. Je to zpráva, která tvoří základ eh, pro nové priority EU v oblasti závažné a organizované trestné činnosti na příští čtyři roky. Usnesení, které představil výbor Libe, obsahuje konkrétní doporučení ohledně těchto nových priorit. Navrhujeme konkrétní doporučení ke všem zmíněným prioritám. Konkrétně hovoříme o boji proti špinavý, praní špinavých peněz, o obchodování se zbraněmi, o strategických prioritách Evropské unie. Diskutovali jsme s panem Kirkopem, koordinátorem bojem proti terorismu, o této zprávě eh, ohledně teroristické situace v EU, kdy hlavními problémy v tuto chvíli jsou tzv. osamělí vlci a také radikalizace. Hovořili jsme o této situaci a na základě toho zpracovali usnesení. Dále pochopitelně už se spolupracujeme s dočasným výborem Krym, kdy se soustředíme především na praní špinavých peněz, organizovanou trestnou činnost a korupci. Je dobré, že Evropská komise pravidelně hodnotí současnou strategii, aktualizuje, což my samozřejmě velice kriticky sledujeme a snažíme se pravidelně upozorňovat na nové priority. E, v loňském roce paní Borselino e, vystupovala k aktualizaci této strategie. V letošním roce se věnujeme eh, témuž. Chceme se eh, nově zaměřit eh, také na kyberkriminalitu. Současná zpráva ukazuje, že organizovaná trestná činnost zůstává velkou hrozbou pro vnitřní bezpečnost, ale také pro evropské hospodářství. Současná zpráva vyjmenovává novou legislativu proti špraní špinavých peněz na ochranu finančních zájmů u Unie, nová legislativa ohledně finančních zájmů a také strategii proti kyberkriminalitě. Výbor Libe si přeje, aby Evropská komise byla proaktivní v těchto oblastech, jako je boj proti trestné eh, činnosti a v konkrétních oblastech, jako eh, je nezákonný obchod, ochrana životního prostředí, řízení a zpráva hranic a tak podobně. Jde o to, že Eh, se utvář, je potřeba přispět k utváření správné eh, justiční kultury. Kromě toho se změnila ovšem jiná věc. Vstoupila v platnost eh, Lisabonská smlouva, která více zapojuje Evropský parlament a také výbor LIBE do demokratické kontroly této politiky. My zdůrazňujeme politický a justiční právní význam tohoto eh, textu a samozřejmě chceme být pravidelně informováni a zapojováni do komunikace s Evropskou komisí, až se bude zpracovávat nová strategie v komisi pro rok 2014 eh, a další období. Chceme být maximálně zapojeni do zpracování této strategie. Na závěr chci říci, že strategie pro vnitřní bezpečnost Eh, spadá do značné míry do kompetence členských států, proto je důležité, aby Evropský parlament úzce spolupracoval s národními parlamenty. V našem usnesení ve výboru, v našem v usnesení našeho výboru hovoříme o této úzké eh, spolupráci s národními eh, parlamenty, pokud jde o stav provádění strategie pro vnitřní bezpečnost. Děkuji. Děkuji, Juane Fernando, a slovo má pan komisař Andor, aby mohl reagovat na dotaz, který za parlament přednesl pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Strategie vnitřní bezpečnosti implementuje část stokholmského programu, a to v oblasti ochrany občanů. Je důležité poznamenat, že v období po Stockholmu se um, musíme plně zohledňovat nový institucionální kontext eh, vytvořený Lisabonskou smlouvou. Eh, Evropský parlament eh, má nyní posílenou úlohu v legislativním procesu a v mezinárodních vyjednáváních. komise neustále zhodnocuje období po Stockholmu a zohledňuje a v březnu příštího roku chce předložit odpovídající návrhy eh, v této oblasti. To půjde ruku v ruce a s prioritami v oblasti spravedlnosti. Komise zohledňuje požadavky parlamentu eh, v usnesení z 22. května 2012 o vnitřní strategii bezpečnosti EU a také v druhé implementační zprávě o ISS. My plánujeme předložit eh, další zprávu eh, v polovině roku 2014 a zhodnotit implementaci ISS. Rovněž zohledňujeme eh, aktivity generálního ředitelství JPOL. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Nyní se dostáváme k řečníkům, kteří zastupují jednotlivé politické skupinu. Skupiny nyní za EPP má jako první slovo pan Skuria. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři a také zpravodaji a tím pádem také předsedovi výboru Libe za jeho zprávu. My jsme se snažili vylepšit dokument, o kterém se bude hlasovat a sice určité aspekty, které považujeme za důležité. Především se to týká analýzy v případě přírodních katastrof, což jsou zemětřesení či záplavy. Tady občan potřebuje Evropu, která ho bude rychle a nebyrokraticky informovat a mu pomáhat. Naše odpověď zatím ještě není hotová, ale solidarita je zásadní součástí EU. Za druhé, kontrola na vnějších hranicích a současně také otázka vnitřní bezpečnosti a také kontrola imigračních proudů. Nesmí to mít negativní dopady na společnost. Jestliže nemůžeme přijímat uprchlíky důstojným způsobem, potom vzniknou problémy na vnějších hranicích. A potom, jestliže někoho přijmeme, uprchlíky přijmeme, potom se to nesmí negativně eh, dopadat na život místních lidí. A za třetí se to týká násilí na ženách a dětech. Existuje celá řada případů domácího násilí vůči ženám a dětem. A také touto otázkou se musíme zabývat, musíme razantně postupovat proti pedofilii, chceme konstatovat, že všechno zatím není uspokojivě vyřešeno, ale EU potřebuje dobré a opatření v oblasti vnitřní bezpečnosti. A nyní pan Weidenholzer. Evropa je pro většinu občanů nejenom ekonomickým projektem, ale také očekávají občané sociální soudržnost a zabezpečení bezpečnosti. Proto je důležité, aby Evropská unie také dělala příslušná opatření. Stejně tak důležité je komunitární dimenze tohoto úkolu a také rovnoprávná účast komise, rady a parlamentu. Já často vídám, že parlament není vždy vyslyšen a kdyby byl parlament vyslyšen, mohli se, mohlo se pět zásadních bodů vnitřní bezpečnosti ještě vylepšit. Lidé mají zájem o vysoký stupeň bezpečnosti, nechtějí však přitom přijít o svou eh, svobodu. Zabezpečení základních svobod, to je zásadní pravomoc parlamentu. A proto, jestliže něco kritizujeme, pak je to konstruktivní. Stejně tak důležitá je demokratická kontrola evropských agentur, které působí v této oblasti. Mnoho opatření se dělá pomalu a doufáme, že legislativní akt o Europolu bude schválen a dokončen ještě v tomto volebním období. Také zapojení národních parlamentů by mohlo být aktivnější. Toto platí také pro směrnici o zpracovávání dat v policejní spolupráci. Bylo by důležitým signálem pro bylo by to důležitým signálem pro moderní legislativu. Děkuji a nyní má slovo pan Albrecht. Pana Albrechta tady nevidím, měl vystoupit za zelené, není tady. Pokud dorazí později, můžeme mu ještě dát slovo a tak za EKR na jednu minutu vystoupí pan Kirchhoff, prosím. Pane předsedo, Pane komisaři, plně podporuji to, že je potřeba zmapovat strategii a posoudit hrozby, kterým čelí Evropská unie, pokud jde o bezpečnost a naše eh, hranice, což je důležité samozřejmě pro naše občany a implementaci kroků v této oblasti. Já podporuji toto usnesení, podporuji už dlouhodobě práci Europolu, jsem pro silnou spolupráci a výměnu informací, pokud jde o přeshraniční trestnou činnost v Evropské unii ale velice často naše priority v této oblasti nejsou dostatečně zacílené, dostatečně přesné a nevedou tedy k efektivnímu řešení. Je třeba nabídnout dostatečnou ochranu, ale také ochranit ochránit individuální práva. Já doufám, že se nám podaří strategii konstruktivně tímto způsobem revidovat. Jinak chci poděkovat panu Lopesovi, našemu zpravodaji, za velice dobrou práci. Já myslím, že Toto usnesení doufejme posílí soudržnost a užitečnost eh, této strategie, pokud jde o priority v oblasti vnitřní bezpečnosti, které zastává Evropský parlament. Děkuji. Děkuji vám, pane Kirchope, a slovo na závěr eh, řečníků, kteří vystupují jménem eh, politických frakcí, bude mít na minutu a půl paní Ernst, Cornelia Ernst, vystoupí jménem GNGL. prosím. Děkuji. Samozřejmě i my chceme, aby EU a členské státy měly strategii o vnitřní bezpečnosti a proto také podporujeme zpravodaje. To je jasné. Pro nás je nejdůležitější otázkou, do jaké míry je v zájemném poměru svoboda a bezpečnost občanů, neboť tento vztah musí být vyvážený a k tomu se komise také zrovna konkrétně nevyjadřuje. Také vnitřní bezpečnost její strategie nesmí utlačovat občany a ta často tak vypadá. Stát je tady pro občana a ne naopaně, na, ne naopak <clears throat> právě to musí být cílem naší strategie. Já jsem skeptická, zdali dosavadní strategie nám pomohou dál. Z hlediska faktu o skandálu NSS se ptáme, co udělá eh, komise, aby ukončila toto špehování občanů. Co uděláte s touto kremitalitou, kterou organizuje stát? co uděláte proto, abyste zabezpečili soukromí a také svobodu a bezpečnost občanů, když vlastně jste vůbec nic neudělali proti špionování a šmírování občanů. A právě toto slídění podkopávají bezpečnost. Je to bezpečnostní problém a je třeba proti nim bojovat. Děkuji vám. Děkuji a nyní řečníci, kteří vystupují individuálně. Nejprve na dvě minuty má slovo pan Agustin Diasemera. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že to je velice vhodná otázka, kterou tady pan López Aguilar předkládá. Já eh, bych chtěl poukázat na významné priority, které eh, by měla Evropská komise zvážit při budoucím provádění strategie pro vnitřní bezpečnost. Za prvé eh, bych chtěl zmínit velice důležitou roli, kterou mají evropské agentury, pokud jde o dotazy dosažení našich cílů v oblasti vnitřní bezpečnosti. Jde předně o Europol, kdy eh, v březnu předložila komise eh, legislativní návrh, k němuž předkládám svou zprávu, kde znovu eh, zdůrazňujeme a zatím stojí většina většina politických eh, frakcí a také členských eh, států, které se vyjádřily v radě, že jsme proti sloučení CEPOLu a Europolu. Tyto dvě agentury realizují vynikající práci, měly by v ní pokračovat, ale nezávisle na sobě. Proto vyzývám komisi, aby předložila bezodkladně návrh nařízení, který se bude týkat výhradně Evropské policejní akademie CEPOL. Eh, chci, aby komise také zvážila priority, které schválila Rada 7. července. Zde chci zdůraznit roli kterou sehrává Španělsko ve svých operacích. My se eh, účastníme všech, dvě společně vedeme a dvě vedeme eh, samostatně. Věnujeme se obchodování se zbraněmi, kokainem a heroinem. Pokud jde o terorismus, ten přetrvává, nadále se projevuje a tak podpora, kterou věnujeme této oblasti, je velice důležitá, stejně jako pozornost věnovaná radikalismu a těm osamělým vlkům, o kterých se zde hovořilo. Na závěr bych, pane předsedo, chtěl zmínit e, otázku kyberkriminality která velice důležitá, je potřeba dát k dispozici rozpočtové prostředky Evropskému centru pro kybernetickou bezpečnost, aby mohla účinně pracovat. A na závěr si říci, že by bylo dobré, aby tuto dnešní diskuzi vzala Evropská komise v potaz. Děkuji. Nyní pan Papa Nikolau na dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat předsedovi našeho výboru, panu López Aguilarovi, za jeho iniciativu, že zorganizoval tuto důležitou rozpravu. Hlavním problémem zde je, že zde je velké množství údajů, eh, se kterými se nesprávným eh, způsobem nakládá. Někteří se možná ptají, zda jsme dosáhli Eh, úrovně, kdy můžeme prosazovat stokholmský eh, program. Já bych ale řekl, že v současné době tomu tak není. Hovořím eh, ke komosi. Nepodařilo se nám dosáhnout dostatečné solidarity, jak je stanovená ve smlouvě a v stokholmském programu. A především v oblasti pilíře vnitřní bezpečnosti. Než jsme začali tuto rozpravu, hovořili jsme o situaci v Sýrie, Sýrie a v Egyptě a jedna z věcí, která byla zmíněna, byla otázka migrantů a žadatelů o azyl, kteří se dostávají do Evropské unie. Pokud chceme mít vnitřní bezpečnost, potom musíme mít ochranu našich vnějších hranic. Těšíme se eh, na nový ehm, návrh týkající se eh, tohoto tématu. Nicméně myslím si, že je potřeba zamyslet se nad tím, zda v současné době skutečně dochází ke sdílení břemena a k solidaritě e, v oblasti imigrantů. E, nicméně odpověď je, že e, tato solidarita neexistuje. Některé členské státy jsou více zatíženy a ohrožuje je xenofobie, rasismus. Ehm, každým dnem se situace zhoršuje a roste extremismus. To všechno znamená, že naše vlastní vnitřní bezpečnost eh, není dostatečná. Je potřeba udělat další kroky. Už jsme dosáhli mnohého, nicméně v budoucnosti budeme čelit dalším velkým výzvám a Očekáváme návrhy od komise, které se budou zabývat konkrétními kroky, jak zvýšit vnitřní bezpečnost. Děkuji. Nyní dvě minuty pro eh, pana Jakolina. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, tím, že vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, pak tak dostal také Evropský parlament dodatečné kompetence v oblasti vnitřní bezpečnosti. Zde v této oblasti jsou určité priority a Evropská unie musí tyto priority stanovit společně s členskými státy. To platí například pro počítačovou sféru. Také se ukázalo, že Europol a agentury musí udělat něco proti systematickým útokům na ochranu dat a také na státní data. Další bod se týká boje proti terorismu a organizovanému zločinu, proti mafii. Toto předpokládá lepší policejní a justiční spolupráci mezi členskými státy a také to předpokládá, že budeme mít lepší propojení s třetími zeměmi. Přitom je třeba respektovat základní práva také v boji proti terorismu. Tomu tak musí být. Já jsem zpravodajem pro organizovaný zločin a praní špinavých peněz. Tato témata jsou základními prioritami. Podobné další priority je například nelegální imigrace. Například do jižních evropských zemí stále tečou proudy nezákonných uprchlíků ale my chceme také dát šanci našim mladým lidem pracovat. Ale také musíme myslet na to, že arabské jaro nesmí stroskotat. Potřebujeme obojí, potřebujeme solidaritu, ale také potřebujeme další rozvoj od Baltského až po středozemní moře, tak abychom docílili výsledků, které od nás občané v EU očekávají. Děkuji. Poslední řečnicí v tomto kole je paní Jiménez Beseril, která má rovněž dvě minuty. Terezo, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes eh, vlastně je to před 12 eh, lety, kdy jsme eh, se připomínali velký teroristický útok, při němž zahynuli tři tisíce lidí, tisíce lidí byly v Americe zraněni a já bych chtěla připomenout veškeré oběti terorismu jak v Evropě, tak mimo ní. Myslím, že máme dluh vůči všem, kteří zemřeli a představovali hodnoty, které brání Evropský parlament, především svobodům. Otázka, kterou tady dnes probíráme, se týká strategie pro vnitřní bezpečnost Evropské unie, kdy hlavním cílem této strategie je chránit životy evropských občanů. Proto jsem velice ráda, že sdělení Evropské komise, které se týká této strategie, se snaží eh, nastavit terorismus jako prioritní eh, cíl, soustředí se především na prevenci a předcházení eh, radikalizace a náboru teroristů. Terorismus je značně různorodý, má, nabírá různých eh, podob od al kaidy až k separatismu. Proto je třeba eh, vyjádřit podporu článku 12 tohoto usnesení, kde se žádá prošetření pohybů eh, násilné extrémní pravice v Evropské unii, protože to může mít značné negativní dopady a nezapomínejme na to, že terorismus eh, si klade za cíl šířit strach a bolest, eh, proto musíme být eh, připraveni, jednotní a snažit se zlepšovat výměnu informací mezi těmi, kdo bojují proti terorismu, zlepšovat povědomí mezi občany, Eh, informovat o obětech teroristické činnosti a odsuzovat trestnou činnost. Je potřeba, aby příští strategie pro vnitřní bezpečnost pro rok 2015 až 2019 eh, bude reagovat na očekávání evropských občanů, kteří chtějí žít svobodní a bezpeční

Předávám slovo panu komisaři, který bude mít možnost reagovat a dnešní diskuzi uzavřít. Prosím. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat všem poslancům, především panu López Aguilarovi, za tuto hodnotnou rozpravu o strategii vnitřní bezpečnosti a za e, konkrétní připomínky. Souhlasím s panem Papa Nikolauem, že vnitřní bezpečnost si vyžaduje úzkou spolupráci a také větší solidaritu v Evropě. Některé z otázek, které se objevily v diskuzi, asi by se určitě zasloužily hlubší zhodnocení současných praktik a případů Nicméně myslím si, že tato rozprava je velice důležitou součástí práce Evropy na rozpracovávání stokholmského programu a v oblasti snahy ochrany občanů. Děkuji. Pane komisaři, máme tady jeden návrh usnesení. Na konci této diskuze, diskuzi končíme a všem připomínám, že hlasování proběhne zítra poledne. Dostáváme se do trochu eh, nepříjemné situace, protože máme na pořadu jednání poslední eh, bod eh, po celém dlouhém dni parlamentní činnosti. Je to ústní otázka paní kolegyně, která tady byla dlouhou dobu přítomna celé diskuzi. Bohužel zrovna v tuto chvíli